Good morning, everybody. Dobrý den, dámy a pánové. Mr. President. Vážený pane předsedo, vážení přátelé, vážení europoslanci a europoslankyně, vítejte v Bruselu, vítejte v Evropském parlamentu. Díky, že jste mezi námi na této velice důležité akci zde v Bruselu. Je mi velkým potěšením, Evropskému parlamentu je velkým potěšením, že dnešní schůze s vámi probíhá. Evropské fórum pro osoby s postižením eh, vám děkuje za tuto příležitost a já děkuji vám, pane předsedo, za možnost zde vystoupit. Když dovolíte, protože můžeme mluvit všemi evropskými jazyky, přejdu do své mateřštiny. Dnešní akce je velice důležitá pro miliony evropských občanů, eh, občanů s postižením a pro mnoho dalších osob, které eh, nejsou třeba trvale postiženy, ale o dnešní akci se zajímají. Musíme zajistit, aby Evropa byla reálně Evropou práv a příležitostí pro všechny. Inkluze je základní hodnota Evropy a náš eh, sociálně tržní model nesmí nikoho nechávat opodál. Dnes jsme tady společně proto, abychom tento závazek potvrdili. Otázky osob s postižením musí být prioritou pro naší sociální a politickou agendu. Evropský parlament za tato práva vždy bojoval. Schvalujeme pravidla pro plnou inkluzi osob s postižením na trhu práce, ať už jsou třeba europoslanci nebo jejich zaměstnanci. Dnes bude naše schůze tlumočena do 23 úředních jazyků EU a do dalších znakových jazyků. K dispozici e, jsou také dokumenty speciálně upravené pro osoby s postižením. Evropský parlament se musí přizpůsobit potřebám těm, kteří e, mají nějaké postižení, a ne naopak. Je to otázka svobody. Všichni musí mít možnost pracovat a vyjadřovat se tím nejlepším možným způsobem. Musí být schopni uplatňovat svá práva jako jednotlivci. Musíme podporovat osoby, které žijí s postižením a jejich rodiny. Tato práva musí například znamenat to, že všichni budou mít přístup do budov Evropského parlamentu. Přístupnost a inkluze, to je náš klíčový závazek. Musíme zaručit demokratickou participaci všech osob, nejen zde v Bruselu, nejen v hlavních městech, ale i v těch nejvzdálenějších městech a vesnicích všech států EU. Postižení nesmí být překážkou pro participaci v demokratickém procesu. Až příliš mnoho osob se zatím potýká s problémy v této oblasti, s překážkami. Proto je zásadní, že posíláme dopisy hlavám států všech členských států EU v tom smyslu, aby v příštích volbách do Evropského parlamentu zajistili všem osobám možnost zúčastnit se. A zejména musíme dbát potřeb osob s postižením. Z naší strany eh, provedeme informační kampaň, která bude přístupná všem. Na začátku svého mandátu jsem podepsal memorandum o porozumění mezi eh, kanceláří Evropského parlamentu eh, v Madridu a s, se španělským svazem nevidomých a eh, slabozrakých osob a doufáme, že podobná memoranda se rozšíří i na další orgány napříč Evropou. Rád bych proto podpořil všechny zástupce různých národních organizací zde dnes v sále, aby zohlednili tuto možnost spolupracovat s námi. Chceme zajistit plnou možnost participace všem. Bez ohledu na daný sektor, bez ohledu na to, zda se jedná o přístupnost kulturních statků, cestovního ruchu, trhu práce nebo čehokoliv jiného. V posledních letech jsme udělali mnoho kroků správným směrem, ale cesta před námi je ještě dlouhá. Aktuální stav Eh, aktuální agenda pro osoby s postižením v EU zhodnocuje aktuální stav věci a naznačuje další kroky dál. Hodně pomoci nám může nabídnout technologie. Od internetu přes technologii v nemocnicích nebo technologie používané ve veřejné správě. Lze například také začít využívat systém Galileo, tedy evropský e, satelitní systém. Před e, několika lety jsem byl ve funkci komisaře, nejprve jsem byl zodpovědný za dopravu a poté za průmysl. A v té době jsme zahájili program, který umožňoval osobám se sníženou mobilitou získat službu doprovodu a to právě za pomoci satelitního systému například při pohybu ve městech. A z našich zkušeností tento program fungoval velice dobře. To znamená, existují různé aplikace, které můžeme používat, třeba pro osoby nevidomé, eh, například různé brýle, které jsou napojitelné na různé datové body nebo na signál ze satelitu, který daným osobám může poskytovat dodatečné informace, což pak osobám s e, zrakovým postižením nebo slepým osobám může umožnit se pohybovat v městském prostředí, aniž by byly odkázány na neustálý doprovod, ať už e, lidský nebo zvířecí anebo aniž by byly odkázány na různé vizuální pomůcky. To je jenom několik příkladů za všechny. Možných aplikací je ale celá řada. Připravujeme například směrnici ohledně vlastníků práv, kulturních statků, v tom smyslu, že chceme ty kulturní statky zpřístupnit osobám s postižením. Pracujeme rovněž na evropské průkazce osob s postižením. Opět zde jde o rozpoznání potřeb osob s postižením napříč celou Evropou, napříč všemi členskými státy. Jako komisař pro dopravu jsem měl také možnost vdechnout nový život nařízení o právech cestujících, což umožnilo 130 milionům osob, které žijí s nějakým pohybovým postižením, cestovat v co největším pohodlí, například na letištích, kde jsou zavedena jasná pravidla, jsou zavedeny jednoznačné kontaktní kanály a to zaručuje všem svobodu pohybu. Pro mne toto není pouze otázka solidarity. Je to otázka svobody. Svoboda je klíčové slovo, protože je to slovo charakteristické pro Evropskou unii, je to jedna ze zakládajících hodnot Evropské unie. V Evropě nicméně stále existuje celá řada překážek. Evropské investiční plány mohou zajistit finance na rozvoj mohou zlepšovat situaci, ale svou roli musí hrát i členské státy tím, že budou plně využívat flexibilitu ve svých rozpočtech. Je potřeba více investovat, mimo jiné i do zdravotnického výzkumu, abychom zlepšovali mobilitu a musíme využít veškeré prostředky a programy Horizontu 2020, a přizpůsobit také víceletý finanční rámec Evropské unie osobám s postižením. Musíme zajistit, že zdravotnické prostředky budou sloužit našim občanům a naše snaha v oblasti výzkumu, vývoje a vědy nám musí zajišťovat nová pracovní místa pro osoby s postižením. Osoby s postižením totiž představují významné procento nepracující populace. I práce znamená svobodu. Směrnice o rovnosti v oblasti zaměstnání bojuje proti veškerým formám diskriminace a zajišťuje paritu všem. Nicméně úroveň nezaměstnanosti mezi osobami s postižením je i nadále e, zhruba kolem e, zhruba o 20 procentních bodů nižší než mezi osobami se zrakovým postižením. V Evropském parlamentu jsme v loňském roce zdůrazňovali, že náš přístup je napříč členskými státy stále velice fragmentovaný, co se týká přístupu na trh osob s postižením. Vidíme různá pravidla v různých členských státech a vůbec od harmonizace jsme ještě nahony vzdáleni. Nemůžeme zajistit, že v Evropě bude nediskriminace je zásadní, abychom na evropské úrovni dosáhli vyšší míry harmonizace. Členské státy mají odpovědnost respektovat směrnici o rovném zacházení a úmluvu OSN v stejné oblasti. Vzhledem k tomu, že Účast na trhu práce znamená dobře fungující ekonomiku. Je zásadní, aby i veřejná zpráva v te, se v této oblasti angažovala a aby zajišťovala účast všech na trhu práce. To znamená, že musí dobře fungovat i třeba daňová infrastruktura a struktura udělování veřejných zakázek. My vaše práva nestrácíme ze zřetele a já bych vám chtěl všem poděkovat, včetně skupiny pro osoby s postižením v Evropském parlamentu, která vždy prosazovala propagovala naši práci v této oblasti, a to jak v Evropském parlamentu, tak na národní úrovni. Chtěl bych zejména poděkovat um, kolegovi Markovi Plurovi za obrovský um, kus práce, který odvádí v oblasti pomoci osobám s postižením. Prosím o potlesk. V roce 2015 jsme zřídili eh, síť europoslanců, kterou vede kolega Koša, který sedí zde vedle mě, eh, který se rovněž zabývá právě osob s mm, postižením. Takže děkujeme, Adame, i za vaši práci. Tato síť združuje zástupce 12 parlamentních výborů a jejím úkolem je zvyšovat povědomí a zajišťovat koordinaci ve věci implementace dané umluvy OSN. Chtěl bych také poděkovat Evropské komisi za to, že eh, vyvinula iniciativu na zřízení agentury eh, pro dohled nad vzdělávacími programy pro osoby s postižením a za to, že poskytuje poradenství členským státům. Ještě jednou bych chtěl poděkovat také Helze Stevens za usnesení, které Evropský parlament prohlasoval zrovna minulý týden, ohledně Evropské strategie pro osoby s postižením. Díky za eh, veškerou tvou práci. Hlas parlamentu je jasně slyšet. Přišel čas implementovat tuto strategii pro osoby s postižením horizontálně napříč všemi procesy v Evropské unii. Rovněž žádáme permanentní dialog se všemi zúčastněnými stranami, abychom si definovali strategii pro období po roce 2020. A začneme právě vámi a vašimi organizacemi v terénu. Moto tohoto Evropského fóra je, že se nesmí rozhodovat o vás bez vás. A to ani ve věcech vašich, ani ve věcech evropských. A důvod je následující. Dveře parlamentu jsou vám neustále otevřené pro spolupráci a nejen dnes. Toto je jedna z největších a nejvýznamnějších akcí, která byla kdy zde v Evropském parlamentu zorganizována s vaší účastní. Nicméně dveře parlamentu jsou vám otevřeny každý den Chceme poslouchat vaše názory, chceme eh, poslouchat vaše návrhy a chceme společně s vámi rozhodovat o tom, jak bude vypadat naše budoucnost, budoucnost evropských občanů ve svobodě. Díky ještě jednou, že jste přišli. Nyní dostává slovo předseda Evropského fóra, prosím s postižením, pan Varada Kastanis. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, silní hosté, řečníci, účastníci, delegáti, kolegové z celé Evropské unie. Pane předsedo, jsme zde odevšat od severu a, ze severu a jihu, východu i západu. Je tu zastoupena rozmanitost celé Evropy. I would like... Jménem Evropského hnutí osob s postižením vám chci poděkovat, pane Fedo, Chci poděkovat také vám kolegům, vašim kolegům a um, sekretariátu parlamentu za zorganizování tohoto e, tak významného schromáždění. Jak jste velmi správně poukázal, pane předsedo, Evropský parlament byl od svého počátku je silným zastáncem práv osob s postižením. A interskupina pro osoby s postižením v parlamentu je nejstarší a velice aktivní skupinou tohoto typu. Chci poděkovat všem jejím členům za jejich závazek a za jejich podporu. Přeji si také poděkovat všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, kteří podpořili naše delegace, tak aby se mohli zúčastnit, aby se mohli zavítat z členských států. Dnes se má, tu máme čtvrtý eh, ročník, první se konal v roce 93, kdy jsme si připomněli první Mezinárodní den osob Eh, s postižením. Druhý se konal v roce 2003. To bylo na konci prvního a jediného roku eh, pro osoby s postižením v Evropské unii. A proto, pane předsedo, my vyzýváme Evropskou komisi a hledáme podporu Evropského parlamentu, abychom eh, mohli zahájit novou dekádu, kdybychom znovu mobilizovali společnosti a všechny řečníky a aktéry a všechny, kdo přijímají rozhodnutí pro osoby s postižením, abychom zorganizovali druhý rok pro osoby s postižením, a to v rok 2021. Dlužno říci, že tyto dvě události se konaly v době rozšiřování Evropské unie. Třetí se konala v roce 2012. To bylo turbulentní období, období hospodářské, finanční a pro některé země také sociální krize, jejichž první obětí se staly osoby s postižením kdy došlo eh, k podstatnému ústupu našich práv. A teď eh, ta čtvrté setkání, čtvrté kolo se koná v roce, kdy Evropská unie tvrdí, že se nachází v době hospodářského oživení. Potřebujeme nové pobídky, abychom se vrátili k základním hodnotám Evropské unie. Nyní tu máme Evropský pilíř sociálních práv, máme eh, tu, tu umluvu a potřebujeme silnou kolektivní vůli všech institucí. Tak, jak to prokazujete vy, pane předsedo Evropského parlamentu. A mně nezbývá, než doufat, že budete schopni přesvědčit a zorganizovat v, tomto, v této sněmovně další setkání pana Junkra, pana Tuska a e, vás, tedy první takové setkání se konalo v roce 2011, abyste probrali meziinstituční e, pravidla a uspořádání, která jsou nezbytná k tomu, aby vzniklo to, co si přejeme v dalším desetiletí. A dnes eh, na tomto tak významném setkání schválíme dva důležité dokumenty. První z nich se týká přístupnosti evropských voleb v roce 2011. Právo hlasovat, právo se účastnit politického života, právo kandidovat ve volbách. Víme, že stovky tisíc eh, osob s postižením eh, je připraveno o svá hlasovací práva. A takže já jsem naslouchal s velkým potěšením vašim slovům eh, ohledně toho, co jste jakožto parlament dělali v zájmu přístupnosti voleb. Tady by mě, bychom měli jít mít jasné poselství od parlamentu směrem k členským státům a komisi, aby jsme se postarali o to, že aby oni tedy odbourali ty bariéry, které stále stojí v cestě osobám s postižením v tom, aby eh, plnili roli plnohodnotných občanů. Protože je tu základní otázka. Jsme občané, pokud ne, nemůžeme hlasovat, pak nejsme občané plnohodnotní. Takže to je jednoznačná žádost nás všech. Za druhé. Druhý dokument. To je velice důležité usnesení o evropské strategii pro osoby s postižením pro další eh, desetiletí. Potřebujeme robustní strategii kterou zahájíme plnou implementaci CRPD, neboť eh, ta umluva vznikla uprostřed krize. A já musím říct, že zatím, zatím si vedeme dobře. Ovšem, evropské instituce se neobrátili na země e, v situaci úsporných opatření a škrtů, aby více chránili osoby s postižením. Nepožádali je o to. A přitom je povinností evropských institucí, aby tak činili. A pokud vlády těchto zemí tvrdí, že evropské instituce po nich chtějí, aby přijímali opatření, jimiž se krátí práva osob s postižením a jejich příspěvky, no tak by se tomu měly instituce postavit. Nové desetiletí, kdy budeme mít eh, druhý rok eh, osob s postižením a ucelenou strategii pro osoby s postižením, toto do nové desetiletí by mělo vnést holistický celostní přístup k těmto právům a vrátit se ke kořenům evropských hodnot. Samozřejmě, že strategie pro osoby s postižením musí být plně zapracovaná a integrovaná do nadcházejícího finančního rámce Evropské unie. Uplynulo 20 let od ustavení Evropského fóra pro osoby s postižením a my si dnes tudíž připomínáme 20 let neustálých opatření, kroků, přítomnosti, zastupování, upozorňování na eh, problémy eh, osob s postižením ve vztahu k osobám, které eh, jsou zodpovědné za rozhodování. A můžeme si jasně všichni říct a zvolat, nic, co se nás týká, nesmí být bez nás. A toho se týká i výstavka, která připomíná tuto 20-letou historii. Chci ještě jednou poděkovat vám všem, kolegové a kolegyně, za to, že jste se dostavili. Bez vaší přítomnosti bychom nemohli vést tento strukturovaný dialog, jaký dnes vedeme s Evropským parlamentem a dalšími evropskými institucemi a s občanskou společností v širším měřítku ale také vysíláme jasné poselství. Je to poselství emancipace, poselství nediskriminace, poselství svobody, jak řekl pan předseda. My se nyní musíme dovolat svých práv. Bezpodmínečně žádáme, abychom byli, aby s námi bylo zacházeno jako s plnohodnotnými občany v našich zemích i v celé Evropské unii. Toto poselství se bude muset dostat k uším všech, kdo rozhodují od vesnic po metropole všech členských států. Přeji nám všem plodný, úspěšný den. Nic o nás bez nás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 úvodní slova. Děkuji vám i panu předsedovi Fora pro osoby s postižením. Já jsem Adam Kosa, jsem předseda jeden ze spolupředsedů té interskupiny pro osoby s postižením a e, všechny vás zdravím. Blížíme se roku 2019, což je rok evropských voleb, voleb do Evropského parlamentu. Je tudíž na čase, abychom e, hovořili o e, všeobecném volebním právu, jak, eh, jaká je situace. Jak to vypadá s eh, hlasovacím právem osob s postižením. O tom se budeme dnes dopoledne bavit, mimo jiné. Pozastavíme se nad následujícími otázkami. Existují e, přístupné předvolební letáky, které jsou ve snadne, snadno čitelném formátu, ve podobě, kterou eh, mohou eh, lidé s postižením číst, existuje dostatečná eh, asistence těmto osobám. Jsme schopni odbourat bariéry pro osoby, kteří chtějí kandidovat ve volbách. Je zapotřebí, abychom revidovali pravidla pro Ehm, kapacitu, eh, své, své právnost a schopnost jednat, naši experti ehm, budou mít možnost se k tomu vyjádřit a každý z nich dostane slovo na maximálně pět minut. Chci vás upozornit na to, že jsme, máme určitý časový eh, tlak, máme hodinu na um, prezentace a rozpravu s našimi experty a já bych rád využil prvních deset minut k tomu, abychom eh, vyslechli prezentace našich expertů. Následně eh, budou mít pak eh, dvě minuty, každý máme seznam řečníků a budeme předsedat debatě s spolu s našimi spolupředsedy. Je vás opravdu mnoho, přemnoho, kdo chcete hovořit, takže se prosím držte vašeho řečnického času Eh, mějte vzájemnou úctu, aby se na všechny dostalo. A nyní Marek Plura, kterého chci představit, a paní Pigo, kteří jsou z Evropského fóra pro osoby s postižením a chtěli by rovněž hovořit, ale než jim dám slovo, tak eh, bych výjimečně chtěl dát slovo našemu prvnímu odborníkovi, Georgiosi Dasisovi, což je předseda Evropského hospodářského sociálního výboru. Pan Dasis eh, musí se dostavit na pohřeb jednoho kolegy a proto mu chci dát, bych, chtěl bych mu dát slovo hned, ale nevím, kde ho v sále máme. A teď mě právě informovali, že bohužel již musel odejít, nemohl se trvat v sále. Takže přejdeme k našemu druhému expertovi. Takže slovo dostane Marek Plura. A po něm bude hovořit paní Pigo dále budeme pokračovat dalšími experty. Takže, pane Plura, máte slovo. Dámě. Děkuji. Dámy a pánové, především vás chci eh, srdečně přivítat a poděkovat za eh, úsilí, eh, které jste mm, mm, vydali na to, abychom nás, abyste nás zde mohli přivítat a podělit se o naše zkušenosti. Děkuji Evropskému Home Foru pro postižené za organizaci dnešní akce. Je mi ctí, že se s vámi dnes mohu sejít. Jsem rád, že e, mohu společně se svými kolegy předsedat této části, e, která je pro mě velice důležitá. Já e, sám jsem postižený, e, Stejně jako všichni ostatní v této místnosti jsem také volič. Jsem kandidátem, ehm, kandiduji tedy, byl jsem členem ehm, polského parlamentu, teď jsem eh, členem Evropského parlamentu a mnoho let se podílím na ehm, zajištění eh, podmínek pro postižené v Polsku, tak aby se mohli účastnit voleb. My jsme dosáhli mnohého v Polsku je tam celá řada mm, e, zařízení a možností, které umožňují postiženým účastnit se demokracie a rádi se podělíme o naše zkušenosti s ostatními. Nedávno se objevila v Polsku nebezpečná myšlenka, která by e, mm, tyto e, možnosti eliminovala jako volba s asistentem nebo poštou. Eh, Brailleův systém, by bylo, jeho využívání by bylo nepřípustné. To nesmíme připustit. V mnoha zemích byly zavedeny změny, které umožňují ehm, výkon občanských práv pro mnoho postižených a já myslím, že si můžeme vyměnit názory v této věci a nejlepší praxi. Jsem eh, hluboce přesvědčen, že mm, Mm, musíme udělat ještě mnoho. Evropa potřebuje naše hlasy, naši participaci, naši účast ve společenském životě, ve veřejné diskusi, při tvorbě politické agendy a v rozhodovacím procesu. Dnešní setkání má eh, mm, ukázat, kde jsou překážky a jak je možné je odstranit, aby postižení nebylo omezením práv občanů v Evropské unii. Tak to tedy k mému úvodu a nyní eh, předám slovo mm, paní Pižo, mm, která je z výkonného výboru Evropského fóra pro postižených. Děkuji. Děkuji. Je mi velkým eh, ctím, že mohu být eh, součástí dnešního jednání. Jsem nedávno zvolenou členkou výborného, výkonného výboru EDF a předsedkyní Inclusion Europe, což je Združení lidí s psychosociálním postižením a jejich rodin. Dnes je eh, historický den, je to deset let od té doby, co byla podepsáno CRPD světovými lídry v OSN. A je to 20 let, eh, co bylo založeno Evropské fórum postižených, což nám dává možnost spolupracovat, vytvářet, mluvit jedním hlasem za všechny eh, osoby s postižením v Evropě. Je to také historicky významný den, protože máme příležitost eh, zajistit, aby příští desetiletí bylo jiné. Je to historický den také proto, eh, že máme tady tak obrovskou účast je tady téměř 800 eh, osob s postižením ze všech částí Evropy, kteří zastupují eh, plnou diverzitu eh, osob s postižením v Evropě. Jsem potěšena a nadšena tím, že z těchto 800 200 lidí jsou osoby s psychosociálním postižením. Thank you. So what does... um, co to tedy znamená? Znamená to odhodlání postižených uplatňovat svá práva. Je stále větší znalost těchto práv mezi těmito osobami i, těma, i těmi, kteří byli eh, nejvíce vylučováni historicky. Jsou možnosti, jak spolupracovat a jak eh, hledat partnery, využívat příležitosti, Eh, pro další práci, protože eh, lidé se tady sešli v rámci národních delegací s podporou eh, poslanců EP a s podporou združení, které reprezentují postižené jako Inclusion Europe. Máme tedy možnost vytvářet aliance a partnerství. Toto je politika v akci. Toto je plná participace v evropské politice ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Stále eh, mnoha lidem jsou upírána jejich práva a to mm, nejkrutějším způsobem eh, odmítání existence mm, správního smyslu slova, odmítání eh, možností do mm, péče, Eh, která, umožň, která vlastně odpírá lidem možnost jednat sami za sebe, být bráni vážně a uplatňovat svá práva jako lidé, jako lidské bytosti. Eh, toto je hamba. Je hamba, že v Evropě v roce 2017 eh, to stále existuje. Než se nám podaří reformovat tyto zákony a Eh, zavést právo na podporu rozhodování do té doby, než ti poslední v, našim, v naší společnosti budou svobodní, tak do té doby nebude nikdo svobodný. A to je největší výzva, které čelíme jako hnutí. My eh, jsme také slyšeli o mm, ostatních překážkách, které je třeba odstraňovat. Pokud budeme úspěšní, tak mm, budeme dosáhneme změny. Do té doby, než proběhne další parlament postižených, tak budeme schopni se podívat zpátky, podívat se na začátek toho nového desetiletí, které jsem právě popsala. A co uvidíme? Uvidíme, že volby v roce 2019 byly dostupné, přístupné, že postižení se účastnili eh, v počtu, který eh, odráží jejich zájem o politiku a že velký počet lidí byl zvolen do tohoto parlamentu a eh, zasedají v tomto parlamentu společně se svými kolegy. A jejichž příspěvky vyslechneme dnes během dnešního dne. Bude to Evropský rok postižených. Vidíme Eh, víceletý rozpočet a rámec pro programy, které mm, zajišťují práva a inkluzi ve všech zemích Evropské unie. A uvidíme, že když eh, bude provedena další eh, studie občanství v roce 2022, tak, v roce 2020, tak z toho vyplyne, že v žádné evropské zemi už není nikomu odpírán na možnost hlasovat. Takže naším úkolem je spolupracovat s poslanci, kteří nás pozvali na toto velice inspirativní, velice významné místo, možnost spolupracovat s komisaři, kteří se k nám připojí a také hledat cesty vpřed e, jak spolupracovat s evropskými institucemi a pak se vrátit do našich domovů, do našich měst, komunit, e, obcí a zemí a požadovat inkluzi a vzdělávat občany, abychom měli možnost plně využívat svých práv jako občanů Evropské unie. Včera jsme se sešli s některými zástupci Inclusion Europe a jejich motem bylo tady jsou naše hlasy, jsou silné a jasné. Toto hnutí eh, je jednotné v jasném a silném signálu o tom, o plných právech osob s postižením. Köszönöm Pigot asszonynak a megnyitó köszöntőjét. Děkuji, paní Pigot, za úvodní projev. A nyní dám slovo našemu prvnímu experti Toby Rošovi. Prosím, dodržte eh, pětiminutovou řečnickou dobu. Good morning. Members... Dobré ráno všem, eh, vážení poslanci, evropští komisaři, Let me start again. Good morning, members of the European Parliament. Um, dobrý den, vážení poslanci, um, vážení komisaři, um, vážení zástupci um, Združení postižených. Je mi velkou ctí, že zde mohu promluvit, zde v Evropském parlamentu jmenuji se Harry Roach jsem členem eh, představenstva Inclusion Europe, to je Združení osob s postižením a jejich rodin. Jako mm, mám zaměstnání na plný eh, úvazek a jsem eh, součástí vedení Makeup ve Velké Británii a chci se zaměřit na čtyři věci věci, které brání e, osobám s psychosociálním postižením v tom, aby volili, aby se účastnili politiky. Za druhé, co může umluva OSN o právech postižených e, mm, vlastně říkat o tom, co by evropské státy měly dělat. Moje zkušenost ukazuje, jak se můžeme účastnit politického života ve své zemi a v Evropě. Za čtvrté, jak můžeme my všichni dosáhnout změny. Ať jste z Evropské komise, Evropského parlamentu nebo z Združení či organizace postižených. Co brání lidem volit? V deseti zemích Evropské unie zákony o um, mm, své právnosti, o právní své právnosti brání lidem hlasovat. V některých zemích židé, lidé žijí v institucích a nemají možnost volit. V některých zemích nám, eh, je nám bráněno eh, ve združování, nemůžeme vstupovat do organizací, organizovat nebo zastávat úřady. Dám vám jeden příklad. Žena ve Španělsku eh, musela udělat test, aby prokázala, že je schopna volit. Eh, chci se zeptat, co eh, kdyby všichni voliči museli nejprve projít testem? Kolik voličů by prošlo? Já chci říci, že politické strany ve španělském parlamentu nyní přislíbily toto změnit. I když eh, zákon neupírá lidem právo volit, tak dostupnost, přístupnost je velkým, zůstává velkým problémem. Hlasovací místnosti a podmínky pro eh, odevzdání hlasů eh, mohou být eh, komplikované a obtížně se používají. Informace o tom, jak se registrovat, jak volit, pro koho volit, ty informace jsou složité. A není to poskytnuto ve formátu, který by se snadno četl a snadno, byl snadno pochopitelný um, úředníci v hlasovacích místnostech často nezajistí právo postiženým volit. Často eh, duševně postižení, psychosociálně postižení nejsou přizváni na politické schůzky, nejsou konzultováni o věcech, které jsou důležité pro ně, pro jejich komunitu. Také jsou předsudky vůči psychosociálně postiženým, které stěžují účast jednotlivcům získávat zkušenosti a projevit své schopnosti a zkušenosti. Toto platí i pro jejich e, rodinné příslušníky. E, lidé, kteří e, žijí v institucích, ehm, nemají podporu při registraci a při mm, volbách i do, vůbec dostat se do volební místnosti může být obtížné. Co tedy říká CRPD? Výbor CRPD posuzuje, jak je tato úmluva respektována v Evropské unii. Ehm, vyjadřují velké znepokojení, že v celé Evropské unii postižení především e, ti, kterým je upírána své právnost, nebo ti, kteří žijí v institucích, Eh, ústavech nemohou uplatnit své volební právo a volební místnosti nejsou dostupné. Výbor CRPD vyzývá Evropskou unii, aby přijala opatření, aby umožnila všem postiženým, včetně těch, kteří jsou, eh, eh, žijí s podporou, s ochranou, aby mohli uplatnit své volební právo a tím, že zajistí dostupné možnosti volit. Mencap eh, řídil kampaň Omlouvám se, ale protože máme spoždění, musím vás požádat o zkrácení vašeho příspěvku. Děkuji, Morín. Byla to příležitost pro uh, osoby s psychosociálním postižením, aby se podělili o své uh, zkušenosti a výzvy, kterým čelí. Mnoho eh, lidí nezná, jakým výzvám postižení čelí. Také vám chci dát Eh, několik příkladů zvolených politiků s eh, duševním postižením. Kenzo Picard říká, jako eh, radní, volen radní v posledních šest let je mm, pyšná na to, že práva postižených v její komunitě jsou ehm, mm, řešena v městské radě. Anče Bečele se stal první uh, radní s Downovým eh, syndromem. A její účast v politice začala uh, účastí ve volební kampani ve Valedut. V roce 2015 Kevin Hardin se stal starostou Selby v severním Yorkshireu. V roce 2014 dostal MBA řád MBA eh, za eh, služby pro osoby s duševním postižením. Tyto osoby jsou v příklady toho, jak je možné prolomit bariéry a účastnit se rozhodování. Děkuji, Harry. Děkujeme, Harry. Já se omlouvám, víme, že jsme vám řekli, že budete mít 10 minut, chápu, že je obtížné to eh, zkrátit. Já vám eh, také děkuji za toto vystoupení, které bylo velice důležité pro nás, pro všechny. A teď bude mít slovo místo předseda Evropského parlamentu Dimitrios Papadimulis. Dimitrius předsedá skupině na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a osobně se angažuje v oblasti inkluzivity a otevřenosti parlamentu. Promi, promiňte, promiňte, nerada vás eh, přerušuji, pane Dimitriosi. Chtěla bych se omluvit všem za systém titulkování, který nefunguje. Snažíme se ho znovu zprovoznit. Ještě jednou se omlouvám. Thank you, chair. Děkuji vám. Eh, vážený pane Varda Kastany, eh, vážení členové interskupiny v Evropském parlamentu, vážení zástupci administrativy parlamentu, vážení návštěvníci. Je mi velkým potěšením být dne mezi vámi účastnice čtvrtého zasedání parlamentu osob s postižením. Podle dat Evropské komise každý šestý člověk v EU má nějaké postižení, mírné nebo vážné, a e, tím pádem se jedná o téměř 80 milionů lidí. 3. prosince, e, tři dny na zpátek, byl Mezinárodní den osob s postižením, který má prosazovat, propagovat zájmy osob s postižením a mobilizovat podporu pro důstojnost, práva a blahobyt těchto osob. V Evropském parlamentu jsme tento Mezinárodní den oslavili tím, že jsme uspořádali informační zasedání pro zaměstnance parlamentu, kteří pečují o nějakou osobu s postižením nebo dlouhodobou nemocí. Evropský parlament, zejména Vysoká skupina pro rovnost a diverzitu, které mám tu čest předsedat, se zavazuje pro plnou inkluzi osob s postižením a zavazuje se stát se pracovištěm, které bude plně přístupné všem. Již v roce 2006 předsednictvo Evropského parlamentu přijalo prohlášení o principech ve věci propagace rovnosti a diverzity v rámci sekretariátu, kde se jako jedna priorita eh, zafixovalo zaměstnávání a integrace osob s postižením. V mezidobí Předsednictvo přijalo již druhý víceletý akční plán pro genderovou rovnost a diverzitu na období 2014 až 2019. Tento akční plán je hlavní nástroj pro dosažení konkrétního pokroku v oblasti rovnosti a diverzity v Evropském parlamentu. Co se týká osob s postižením, stanovujeme čtyři hlavní cíle rozvíjet institucionální kulturu v oblasti postižení, zajistit pozitivní kroky pro zvýšení podílu zaměstnaných osob s postižením, zajistit zaměstnání a kariérní rozvoj osob s postižením a prosazovat přístupnost budov, pracovišť a informací. Zejména bych rád zdůraznil, že Evropský parlament je zatím jedinou evropskou institucí, která nabízí pozitivní akční plán pro smluvní zaměstnance s postižením. V posledních třech letech bylo přijato 11 eh, zaměstnanců v rámci tohoto programu, což jasně ukazuje, že tento závazek v Evropském parlamentu platí. Rovněž jako prioritu vnímáme otázky jako vyváženost pracovního a rodinného života, důstojnost na pracovišti a respektování jednotlivců, eh, tak jak to reflektuje naše politika proti obtěžování. Jedině tím, že se všichni v Evropském parlamentu k těmto věcem zavazují, eh, se zajišťuje participace a inkluze kolegů s postižením. Jedině tak dosáhneme úspěchu napříč celým spektrem naší činnosti. Rád bych podpořil eh, další koordinaci v oblasti participace a inkluze zaměstnanců s postižením. Děkuji vám za pozornost. Bardzo děkuji, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jak vidíme, děje se toho mnoho a já si jsem jist, že Evropský parlament byl a bude příkladem pro ostatní. Teď má slovo Křištof Pater, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, autor zprávy na téma, jak v reálu vypadá dodržování práv osob s postižením během voleb do Evropského parlamentu. Křištofe, máš slovo. Eh, ladies and gentlemen, it was of course... Dámy a pánové, eh, samozřejmě nebylo snadné seškrtat své vystoupení o 50%, ale snad se mi to podařilo. Myslím si, že nám všem je jasné, že pro mnoho osob s postižením napříč Evropskou unii eh, právo volit není realitou, je to čistá teorie. Já v rámci eh, přípravy zprávy Evropského hospodářského a sociálního výboru se zabývám reálnými právy osob s postižením hlasovat v evropských volbách. Naším cílem je v několika měsících představit detailní a komplexní analýzu toho, jak vypadá realita. Pokud by nám eh, kdokoliv z vás chtěl pomoci tím, že by sbíral data z vašich organizací a institucí, Stačí, když vyplníte tu žlutou nebo zelenou kartičku, kterou najdete zde v předsálí a vhoďte ji do příslušné urny. My se zaměřujeme na evropské volby, ale jsme si jisti, že iniciativa pro zlepšení eh, regulace na úrovni EU bude mít dopad na eh, národní i místní volby do samozpráv. Jsem přesvědčen, že až bude tato zpráva zveřejněna, budou mít politici dost informací pro to, aby mohli podniknout účinné kroky. Již nebude žádný prostor pro výmluvy. Je pravda, že jakákoliv změna eh, v oblasti eh, evropských voleb vyžaduje jednomyslné rozhodnutí všech členských států, ale platí také, že se nestane vůbec nic, dokud Evropský parlament nepodá formální návrh. Tak proto prosím, vážení europoslanci a europoslankyně, je řada na vás, abyste přijali první krok – Nesmíte eh, čekat na finální zprávu z naší strany. Chtěl bych zdůraznit, že v žádném členském státě nemají osoby s postižením plné a neomezené právo hlasovat. V každém členském státě je potřeba se zlepšit. Právní systémy mnoha zemí, jak tady zaznělo, automaticky vylučují určité skupiny z politické participace. A v důsledku toho se mnoha osobám upírá právo volit Eh, zejména osobám v rámci různých ochranných režimů. Je to případ 11 členských států. V případě dalších sedmi členských států má soud právo upřít právo volit nějaké osobě na základě hodnocení daného jednotlivce. A v případě deseti členských států eh, nesmí být jednotlivec zbaven práva hlasovat kvůli svému postižení. Ale i když legálně vzato hlasovací právo není omezeno, existují stovky překážek napříč celou EU, které znemožňují milionům evropským občanů hlasovat. Ve svém stručném vystoupení mi dovolte nastínit několik z nich. V mnoha členských státech um, se nikdo nestará o podobu, v jaké jsou informace o aktuálních volbách dodávány osobám s postižením. To znamená, pro miliony hlasujících osob v hlasovacích místech je obrovská výzva jenom se dostat k tomu hlasovacímu místu. Jsou zde obrovské problémy pro osoby se sníženou mobilitou, co do přístupu do hlasovacích místností. E, další problémy jsou uvnitř hlasovacích místností v mnoha národních zákonech máme ustanovení, která výrazně omezují možnosti asistence eh, v podobě tedy osobního asistenta nebo možnosti eh, vyhledat oficiálního asistenta pro hlasování, což podle mě eh, jde proti legislativě o hlasování jako takové. V mnoha členských státech nemají možnost hlasovat například osoby, které se nedostanou z vlastního domova. V praxi v mnohých členských státech to znamená, že tyto osoby nemají hlasovací právo. Pak je zde mnoho překážek i v oblasti hlasovacích lístků, což také zmiňuji ve své zprávě. Uvědomuji si, že dosažení plnohodnotných hlasovacích práv pro všechny občany EU s postižením bude trvat velice dlouho, ale teď je čas, abychom řekli, že ta ustanovení, která zbavují osoby hlasovacího práva kvůli svému, kvůli jejich postižení nebo kvůli jejich e, psychosociálnímu postižení, e, musí skončit. I osoby, které se nemohou fyzicky dostat na hlasovací místo, musí mít právo hlasovat. Musíme zavést taková technická opatření, aby všechny osoby, všechny osoby s postižením mohly hlasovat osobně a při respektování utajení. Eh, právo hlasovat je otázka lidské důstojnosti. Neakceptujeme aktuální doložky, které nezaručují toto právo tolika milionům občanům EU. E, je čas věci změnit. Stále na to máme čas, ještě před volbami v roce 2019. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji bardzo, Krzysztof. Děkuji mnohokrát, Krzysztofe a ta zpráva, kterou před, eh, připravujete, je velice relevantní. Budou v ní specifická doporučení a kroky, které je potřeba podniknout. Teď bych poprosil, aby se předsedání ujala kolegyně Pižo. Děkuji, je mi velkým potěšením eh, vyzvat eh, dalšího řečníka Peta Klárka, místo prezidenta EDF, aby přednesl svůj projev. Prosím, Pete, máš slovo. Děkuji. Dobrý den všem. Díky za pozvání. Toto téma je velice důležité a doufám, že ve zbývajícím čase mu učiním zadost. Rád bych vám dnes představil manifest EDF k evropským volbám v roce 2019. V letošním roce EDF oslavuje své 20. výročí. Delegáti zde dnes na čtvrtém Evropském parlamentu osob s postižením zastupují EDF a doufají, že přijetím tohoto manifestu vzhledem k volbám do Evropské unie eh, v roce 2019 eh, vyzveme po plně inkluzivních a přístupných evropských volbách. Eh, žádáme, aby vůdci Evropy zajistili, že osoby s postižením budou mít právo hlasovat, budou mít právo být voleni mimo jiné prostřednictvím následujících eh, kroků. Chceme zajistit, aby osoby s postižením měly právo hlasovat, aby měly právo být kandidáty ve volbách podle článku 29 CRPD. E Chceme nahradit eh, aktuální legislativu takovou, která bude splňovat článek 12 umluvy eh, OSN. Chceme zajistit, aby hlasovací místa byla přístupná všem osobám s postižením a aby hlasovací procedury byly přístupné a snadno pochopitelné. Chceme zajistit, aby ehm, materiály, politické debaty a všechny ostatní náležitosti politických kampaní byly náležitě přístupné. Chceme také zajistit, aby probíhala řádná změna dat, eh, žádný sběr dat ohledně politické participace osob s postižením, aby tato data byla analyzována a využívána do budoucnosti. Dále v tomto manifestu navrhujeme komplexní strategii pro osoby s postižením v EU. E, děkuji panu Tajánimu za závazek, který vyjádřil ve svém projevu. Chceme, aby naši evropští vůdci přijali evropskou strategii pro osoby s postižením na období 2020 až 2030, aby, aby tato e, splňovala všechny náležitosti umluvy OSN, včetně příslušného rozpočtu, aby byla integrována do následných akcí strategie EU 2020 a aby byla založena na závěrech EU, z hlediska tedy závěrů Komise OSN pro osoby s postižením a aby začlenovala všechny instituce, všechny instituce EU, všechny orgány EU a agentury EU. Tato strategie se pak musí stát motorem nové agendy pro osoby s postižením na období 2020 až 2030. Musí eh, zahrnovat také rok 2021 jako příští rok pro osoby s postižením, kdy budeme slavit 10 let od uzavření CRPD. Bude si to také vyžadovat finance z hlediska Evropské unie, abychom zajistili rovné příležitosti a nediskriminaci. Chceme zajistit adekvátní rozpočet pro politiku soudržnosti v příštím víceletém finančním rámci. Chceme zachovat princip partnerství a etický kodex pro partnerství v oblasti strukturálních fondů EU. A musíme také zajistit strukturální a smysluplnou participaci osob s postižením v reprezentativních organizacích eh, v rámci fondů EU, aby byla zajištěna budoucnost eh, jejich existence. Vítáme Evropský pilíř sociálních práv, který zdůrazňuje práva osob s postižením a požadujeme jeho plnou implementaci. Chceme zajistit strukturální angažovanost osob s postižením a jejich eh, zástupných organizací v rámci implementace tohoto sociálního pilíře. a i v rámci souvisejících iniciativ. Eh, chceme zavést eh, zvláštní péči pro osoby s postižením a jejich rodiny, abychom zajistili adekvátní a důstojný ehm, život těmto osobám. Chceme začlenit osoby s postižením do všech politik, programů a legislativy a chceme navýšit jejich míru zaměstnanosti v EU. Chceme zajistit, že všechny osoby s postižením budou moci požívat svých práv na inkluzivní vzdělávání s přizpůsobenou podporou. A chceme skoncovat se segregací osob s postižením v institucionálních zařízeních. V rámci přístupné Evropy voláme eh, evropské vůdce k tomu, aby eh, vynucovali Evropský akt o přístupnosti. Je potřeba implementovat Marrakešskou dohodu v Evropské unii ve spolupráci s ostatními partnerskými státy. Nechceme na nikoho uvalovat nějakou, nějakou hospodářskou kompenzaci, například co do dostupnosti eh, tištěných publikací Chceme zajistit, aby aktuální a budoucí technologický rozvoj nikoho nevynechával, nikoho nevylučoval, aby byl navržen pro všechny tak, aby osoby s postižením měly možnost požívat tohoto technologického pokroku společně se všemi ostatními. Je potřeba zlepšit možnosti nezávislého života a participace ve všech aspektech života. Chceme eh, vynutit evropskou legislativu pro práva cestujících, a posílit ustanovení o přístupnosti tak, aby se zajistilo, že pasažéři s nějakým postižením budou mít možnost cestovat na stejné úrovni jako osoby bez postižení. Evropa lidských práv. Zde voláme a potom, aby evropští vůdci přijali horizontální legislativu o rovném zacházení v EU. Chceme zajistit, aby práva žen a dívek s postižením byla plně zohledněna ve všech legislativních a administrativních opatřeních v oblasti eh, rovnosti pohlaví. Chceme ratifikovat a implementovat eh, Istanbulskou umluvu ohledně prevence a boje s násilím páchaným na ženách a domácího násilí, včetně mimo jiné praxe nucené sterilizace. Eh, toto manifesto tedy dnes předkládám. Děkuji. Thank you, Pat. Děkuji, Petr. Všichni eh, dostaneme příležitost schválit ten eh, manifest poté, co vyslechneme řečníky. Nyní je mi velkým potěšením vzvat Pirko Malamaky z Finského fóra pro osoby s postižením a máte dvě minuty, Pirko. Dámy a pánové, drzí přátelé, kolegové. Jménem Finského fora si přeji oslovit eh, předáky Evropy a zástupce fora pro osoby s postižením. Musíme zajistit, aby lidé s postižením eh, mohli plně požívat svého volebního práva a všech dalších práv. Nadcházející evropské volby jsou první volby po přistoupení Evropské unie do CRPD. Jinými slovy, je to příležitost prosadit plná práva osob s postižením tak, aby eh, v těchto voleb se mohli účastnit všichni za rovných podmínek, tak jak to praví článek 29 umluvy, který si eh, rovněž eh, přeje tedy sladění s článkem 12 úmluvy, s nímž by měly být sladěny právní normy členských států Evropské unie. Jde o přístupnost hlasovacích místností v nejširším slova smyslu a jde také o samotný hlasovací postup, který musí být přístupný. Přičemž voliči musí um, být uh, schopni snadno pochopit uh, tento postup, jak probíhá, eh, rovněž předvolební letáky, politické debaty, webové stránky. To jsou všechno věci, které by měly být přístupné a které by měly být skutečně připraveny na začlenování. A všichni by měli mít možnost hlasovat nezávisle. My si připomínáme z té výro, výročí Finska jakožto samostatného státu a e, Finsk, že, ženy ve Finsku dostaly hlasovací právo před 111 lety, ale nyní e, chci zdůraznit zejména účast mladých, kteří musí mít možnost plnohodnotně se účastnit voleb. Děkuji. Děkuji vám, Pirko. A následuje Torkild Olesen z Organizace pro osoby s postižením v Dánsku. Děkuji. Paní předsedkyně. Tiden til at hænge sammen. Jeg vil også gerne anerkende præsidenten for parlamentet je eh, jasné, že je tedy na místě poděkovat za tento projev, tento projev solidarity a účasti. Jsme rádi, že se můžeme účastnit. Eh, v Dánsku je nezbytné ještě situaci v mnoha ohledech zlepšit, i když věci postupují vpřed. Jde o to, abychom měli přístup k informacím, Eh, jednotlivých stran, abychom se mohli účastnit eh, oficiálních eh, diskuzí. Někdy jsou například diskuze v televizi a je důležité, aby měly titulky a aby byly rovněž tlumočeny do znakové řeči. A je důležité, aby osoby s postižením mohly hlasovat a aby mohly být voleny. V Dánsku jsou některá společenství, které se, eh, některé okrsky, kde se bránilo osobám s postižením, aby kandidovali ve volbách. To je neakceptovatelné. Já bych eh, skutečně si přál, aby Volby 2019 proběhly dobře, aby bylo zvoleno mnoho osob s postižením do tohoto eh, parlamentu i do všech eh, dalších. Děkuji. Thank you very much for... Děkuji za tento příspěvek, Torkilde, a děkuji za dodržení řečnického času. A následuje Maria Pinot López z Hnutí pro začlenování zastupující rovněž tedy španělskou organizaci združící osoby s postižením. Děkuji, paní předsedkyně. Všechny vás zdravím. Všechny, zdravím všechny organizace, které zastupují osoby s postižením. Jsem z Castiada Mancha ve Španělsku a mý bratři a sestry Eh, mi nesmírně pomohli. Já jsem eh, jednu dobu musela eh, svědčit byla jsem u soudu a byla jsem izolována v nějaké místnosti a nemohla jsem vůbec přispívat, mohla jsem maximálně přikyvovat. Bylo to pro mě skutečně traumatizující, odešla jsem v slzách. A pak v roce 2007 eh, jsem se eh, tedy zhostila ehm, mentorování jedné organizace. Je jasné, že musíme ehm, prosazovat ehm, implementaci mezinárodních eh, umluv této oblasti. Požádala jsem později, aby ten výrok toho soudu byl změněn, protože co já chci? Já chci mít možnost eh, hlasovat, eh, chci mít volební právo. Když jsem žila s rodiči, mohla jsem hlasovat. A proč nemohu hlasovat nadále? Teď, když eh, jsem samostatnou osobou. Chci využít této příležitosti k tomu, abych vyzvala k mm, k plné integraci osob, jako jsem například já. Musíme mít veškerou potřebnou podporu. Naslouchejte nám, jsme občané jako vy. Nejsme nějaké, nějací zvláštní tvorové, jsme lidé s vlastními osudy, s určitými problémy a máme právo účastnit se voleb. a na, naše právo by nám nemělo být odebráno soudem. Mnoho lidí má eh, postižení, ať už eh, tělesné nebo duševní, s kterým musí žít. A právě na tom naše organizace pracuje. Eh, CERMI se snaží bojovat proti této diskriminaci. V listopadu se konalo eh, zasedání poslanců ve Španělsku a jednomyslně se rozhodli změnit právo španělské tak, aby lidé žijící s postižením mohli hlasovat. Je to článek 29 úmluvy OSN, který hájí práva osob s postižením a hovoří eh, o naší možnosti účastnit se veřejného a politického života. A nyní mám naději, že tato změna volebního zákona bude rychle uplatněna, aby již nemohlo, eh, nemohly být žádné další volby, v níž nebudeme moci, eh, se, již se nebudeme moci účastnit. Musíme ovšem dostat podstatnou podporu, abychom mohli hlasovat za stejných podmínek jako naši spoluobčané. Hlasovací postup a informace, které jsou potřebné k eh, účasti k volbám musí být k dispozici všem osobám s postižením a veškeré volební prostory eh, a volební místnosti musí být náležitě přizpůsobeny pomocí různých postupů. je potřeba mít základní informace o parlamentní systému a plný přístup. Nicméně, Thank, thank you very much, Maria. Děkuji. A následuje Marcel Oblik s EFHOH, což je Evropská federace eh, osob neslyšících. Děkuji vám a nedoslýchavých. Děkuji. Měli bychom eh, být eh, vděční za slova, která tu zazněla a chci eh, požádat, aby došlo k plnému zpřístupnění jak této budovy, tak dalších demokratických institucí. Všechna zasedání musí být přístupná. Pro všechny osoby, které mají nějaké postižení. Je to zásadní. Podívejme se třeba eh, na takovou otázku, jako je titulkování. Máme, jsou tu miliony občanů, kteří mají, eh, kteří jsou nedoslýchaví, ale přitom tito lidé mají eh, a chtějí mít hlasovací právo na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Volební procesy musí být přístupněn a začíná to samozřejmě tím, že veškeré informace, veškerá jednání musí být vybavena eh, potřebnými titulky, všechny zasedání politických stran a všechny další politické aktivity musí být zpřístupněny. například já sebou mám eh, technické eh, vybavení, eh, mm, také to, že mm, požíváme práva tlumočení, včetně tlumočení do znakové řeči, ehm, veškeré televizní programy předvolebního charakteru musí mít titulky. A všechny veřejné programy, které se týkají volebních otázek rovněž musí být odpovídajícím způsobem opatřeny titulky. Je teď jedno, jestli jsme na levici, na pravici, nebo jestli eh, jsme politicky ve středu. O to tu nejde. Jde o politickou zodpovědnost a o splnění všech požadavků a eh, plnění požadavku organizací, které potřebují podporu. Já vás musím přerušit a vyzvat vás, abyste skončil váš příspěvek co nejrychleji. Ano, již jsem takřka u konce. Takže to tež platí i pro předvolební projevy v televizi. I všechny tyto programy by měly být, mít titulky. A samotné hlasování musí být eh, přístupné pro osoby eh, neslyšící a nedoslýchavé, musí mít elektronické prostředky, které jim budou pomáhat. To je důležité, i pokud si přejeme úspěch těchto eh, osob, ehm, protože všichni ať už slyšící, slyšící či neslyš, neslyšící se musí, eh, musí mít právo se účastnit voleb. Děkuji, děkuji za, za tato slova. Now give the floor to the first. Nyní předáme slovo první eh, poslankyni Ruského parlamentu, paní Miriam Dali z Malty. Děkuji, pane předsedo, vážení přátelé, vážení kolegové. Já musím být velice upřímná. Je mi ctí, že tady mohu být, že se mohu podělit o své názory s vámi. Proč si myslím, že postižení eh, musí hrát eh, ústřední roli v veřejném i politickém životě? Ehm, co se mě týče, ano, toto se týká hlasování ve volbách, ale jde, mm, má to ještě další dopady. Není to otázka jenom přístupu dostupnosti, eh, ale je to především otázka rovnosti. Já eh, spolupracuji úzce s postiženými a jejich organizacemi, jak na evropské úrovni, tak na Maltě. A jedna věc je jasná. Postižení chtějí rovnost. A je e, naším právem požadovat rovnost, ať jsme kdokoliv. Já eh, vidím vás všechny, eh, kdo chcete dosáhnout změny. My se nazájem nevylučujeme, my se doplňujeme a co je důležitější, nikdo nemůže eh, vymýšlet správné politiky pro postižené, pokud vy nebudete, pokud tyto politiky s vámi nebudou konzultovány. Takže tady jde o posílení vašeho hlasu někteří politici chtějí, aby váš hlas byl slyšet jasně a zřetelně. Není to jenom otázka voleb. To ne, eh, není plná participace postižených ve veřejném a politickém životě. Já chci, aby političtí kandidáti s postižením byli na volebních kandidátkách na místní úrovni, regionální, národní i evropské. I v, evropský, v volbách do Evropského parlamentu. Pokud všechny parlamenty mají skutečně reprezentovat společnost, pak musí odrážet společnost jako celek, včetně eh, osob s postižením. Vím, že mi dochází čas. Já mám ráda eh, mm, to heslo nikoli o nás bez nás. Tady skutečně jde o zajištění sociální inkluze, jen a mm, univerzální design a tady je důležité, aby postižení seděli u politického stolu, u jednacího stolu. Musíme posílit um, všechny občany ve společnosti, dát jim možnost dosáhnout změny. Pokud se budeme v tomto angažovat, pokud skutečně chceme dosáhnout změny, pak musíme skutečně posílit hlasy postižených. Musíme všem nabídnout příležitost být příštím hlasem v politice, které, který přispěje ke změnám. Děkuji a přeji vám všem plodnou diskusi. Děkuji. A nyní eh, dostane slovo Pascal Ryb z francouzské eh, rady pro postižené. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci. My chceme volit jako všichni ostatní. Právo volit je základním eh, prvkem občanství. Není to privilegium rezervované jenom pro někoho. Avšak um, participace um, postižených je často omezovaná. Účast Ehm, osob, které jsou limitováni různými faktory, nedostatek přístupu k informacím o kandidátech během eh, volební kampaně, nepřístupnost volebních místností, eh, eh, Eh, odpírání práva volit osob, kteří žijí v péči někoho jiného. To všechno jde proti úmluvě OSN. Všechny tyto prvky skutečně brzdí reálnou inkluzi a autonomii. Proto spoléháme na Evropský parlament eh, příštích, před příštími volbami, že podpoří práva postižených. My doporuč- máme následující doporučení. Jednak zajistit přístupnost volebních kampaní, aby byly reálně dostupné dostupné, aby byly srozumitelné, aby tam byly titulky, znakový jazyk. Volební místnosti musí být na, e, úplně přístupné. Dále nesmí být finanční omezení pro kandidáty, co se týče proplácení nákladů při respektování e, kritérií a pravidel e, přístupnosti jejich kampaně. Dále e, Mm, posílit účast postižených žen ve volebním procesu, podpořit jejich participaci na politickém životě, eh, jak eh, jako voličky, tak kandidátky v národních, eh, lokálních i evropských volbách. Musíme skutečně umožnit aplikaci umluvy OSN, protože právo volit musí být platit efektivně pro všechny. Je to právo, nikoli privilegium. A my spoléháme na Evropský parlament, že podpoří a bude garantovat toto právo. Děkuji. Pas. Děkuji. Pascal. Jako další dostane slovo daný kanál EUDI, to je Evropská unie Eh, sluchově postižené mládeže. Thank you. Hello everyone. Dobrý den všem. Je mi velkou ctí, že zde mohu být. Já chci um, ehm, lobovat za inkluzi eh, postižených pro, co se týče zajištění přístupných volebních místností. Komunikace je nezbytná pro uh, hlasování ve volbách. Proto sluchově postižení jsou vylučováni. Když se podíváme na uh, E, situace ve světě, jak je důležité, že v té umluvě se říká, že musí být zaručena přístupnost pro uh, uh, sluchově postižené a uživatele znakového jazyka. Proto musí fungovat univerzální design. To znamená, všichni se musí účastnit uh, volebního procesu uh, tlumočením do znakového jazyka, výukou znakového jazyka, titulky a podobně my potřebujeme tedy přístupnost pomocí znakového jazyka, potřebujeme, aby informace byly poskytovány. E, takto v tuto chvíli nemáme právo volit, protože není e, tlumočení do znakového jazyka, e, které není poskytováno. To znamená, že mladí lidé, kteří se chtějí účastnit politiky a kteří jsou postiženi, jsou dvojnásobným způsobem vyloučeni musíme eh, postižením eh, dát právo volit. My jsme občané Evropy a musíme mít eh, rovný přístup k volebnímu procesu. Děkuji, Dany. A jako poslední na mém seznamu je Giulio Nardone. Pak předám eh, dalšímu moderátorovi. Takže Giulio Nardone z Italského fóra postižených. Signor Presidente. Pane předsedo, my eh, níže podepsaní eh, členové Italského fóra postižených Ehm, mm, chceme umožnit všem postiženým ehm, nezávisle volit. Článek 9 úmluvy OSN o právech postižených e, říká, že všichni, všichni postižené osoby e, mají právo na přístup do veřejných budov, veřejných prostorů, včetně internetu, stejným způsobem jako ostatní. Mezinárodní symbol pro postižení je e, vozík, kolečkové křeslo tedy, a tento image a každodenní e, běžné vnímání přispívá k tomu, že pokud prostor je dostupný pro e, uživatele mm, vozíčku, vozíčkáře, pak je přístupný všem postiženým. Toto, toto je chybný názor, je široce sdílen eh, strany vládních eh, administrativních orgánů, designerů, architektury, mass médií. I když je záměr mm, budovat bezbariérová prostředí, obvykle jsou odstraňovány pouze fyzické bariéry, ale není tam žádná signalizace pro orientaci, a bezpečnost e, pro smyslově postižené osoby. Toto je třeba zohledit a my, níže podepsaní této petici, žádáme REF, aby propagovala návrh integrace e, těchto mezinárodních symbolů pro přístupnost tím, že se tam přidá grafické označení, aby e, připomínali další problémové situace, i když to není nutně postižení, tak aby tyto prostory byly dostupné všem. Um, Evropský stát, italský stát vytvořil inkluzivní symbol, který my chceme navrhnout jako příklad, eh, jak vyřešit tento konkrétní problém. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, Julio. Eh, za velice zajímavý návrh. S tím děkuji všem řečníkům z tohoto prvního panelu. Díky, že jste se snažili dodržet čas a s velkým potěšením předávám slovo Adamu Košovi, který jsem si jistá bude dodržovat čas ještě daleko lépe. Eh, děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní Pigol. Odvedla jste skvělou práci. Rád bych se předem omluvil, ale skutečně musíme dodržovat čas. Rád bych vás proto poprosil, abyste dbali na hodiny. Před sebou máte každý takovou malou obrazovku, kde vidíte, kolik vám zbývá času. Takže prosím, neignorujte to. Teď má slovo kolega europoslanec Brando Benifej. Děkuji mnohokrát. Dnes u příležitosti této výjimečné akce je mi velkou ctí zde vystoupit. Ukazujeme totiž, že Evropská unie by měla začlenit všechny, aby se všichni cítili dobře. A e, jsme tak nějak na půl cesty. Jsme šampiony lidských práv po celém světě, ale zatím jsme nezajistili osobám s postižením dostatečnou ochranu jejich vlastních práv. Zatím jsme se nespřístupnili všem občanům, abychom zajistili sociální kohezi. Předřečníci to řekli daleko lépe, ale musíme dělat ještě více. Musíme bránit ambiciozní akt pro osoby s postižením, tak jak byl přijat Evropským parlamentem. Teď je potřeba vyjednávat s členskými státy. Nesmíme akceptovat um, oběť lidských práv ku prospěchu nějaké menšiny. Musíme být velice pozorní v této oblasti. To je velice důležité, zejména z hlediska volebního práva. Vylučování osob s postižením, to je velká trhlina eh, v naší demokracii. Rád bych řekl, že váš entuziasmus, vaše energie nám v tomto pomáhá. Díky EDF, díky všem kolegům, díky všem delegátům, díky všem združením. Eh, zejména mám na mysli eh, kolegy z Itálie a všechny, kteří nás v Itálii poslouchají. Myslím si, že se musíme řídit motem ne o nás bez nás. Děkuji vám. Teď má slovo Anna Hildingson. Kde pak vás máme? Aha, takže prosím. Dobrý den. V roce 1989 osoby s psychosociálním postižením dostaly ve Švédsku hlasovací právo. Konečně se z nás stali plnohodnotní občané. No, tak by to mělo být, že ano. V té samé zemi není možné mít dvě kategorie občanů. Tedy ty, kteří mají právo hlasovat a ty, kteří to právo nemají. A to tady, třeba z důvodu postižení. Ale ono nestačí mít e, v zákoně napsáno, že máte hlasovací právo. To je jenom první krok. V letech po roce 1989 v podstatě žádné osoby s psychosociálním postižením e, nechodily k volbám. Ale pak byl zaveden požadavek, že politické strany ve švédském parlamentu a ve všech veřejných orgánech Eh, musí poskytovat informace v nějaké snadno srozumitelné podobě. A teprve poté osoby s postižením začaly chodit k volbám. A to je velice důležité, protože náš každodenní život eh, politická rozhodnutí ovlivňují. Naše eh, združení se účastnilo projektu, kde jsme zjišťovali, jak společnost vůbec funguje. 80% z těch, kteří se toho školení účastnili, pak šlo k volbám. Jinými slovy, znalosti jsou moc. A doufám, že žádnému občanu EU nebude hlasovací právo upíráno. Je to lidské právo. Nezapomínejme, že právo hlasovat, právo na přístupné srozumitelné informace o vaší společnosti jdou ruku v ruce. Tak to zkrátka je. Opatření, která jsou nutná pro několik málo lidí, jsou dobrá pro, i pro všechny ostatní. Děkuji. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy nagyon... Děkuji vám mnohokrát eh, i za dodržení časového limitu. Teď má slovo eh, kolegyně europoslankyně ze Slovenska konkrétně, Jana Žitňanská. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, eh, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí dnes před vámi vystupovat. Zejména bych chtěla pozdravit zástupce slovenské delegace. Díky, že je vás tu tolik, díky, že jsou mezi vámi zástupci komunální politiky a regionální politiky, protože tak to má být. Osoby se zdravotním postižením by se měly více angažovat v politice. V duchu hesla nic o nás bez nás, mnozí z vás již dnes připomínkují legislativu, hovoří z politiky, jednají na veřejnosti, bojujete za svá práva, za práva svých dětí, rodičů, partnerů a přátel. Ale nejúčinnější způsob, jak nejen bojovat, ale i prosadit dobrá řešení, je být přímo u toho, být v politice. Bohužel, i dnes mnoho lidí s těžkým zdravotním postižením jednak vůbec nepomýšlí na kandidaturu, ale dokonce nemají možnost ani volit. Toto porušování práv je potřeba zastavit. Tím spíš, že v Evropě v současnosti roste extremismus a opět, ať už před sociál, přes sociální sítě nebo na veřejných mítincích, se hovoří o rovných a rovnějších a o méně cených osobách. Zrovna včera jsme na půdě Evropského parlamentu promítali dokumentární film Hemoliky, eh, Veroniky Homolové Dotovej Nehodní žití, eh, který zachycuje situaci mladých Slováků eh, s postižením a jejich návštěvu v koncentračním táboře v Osvětimi. A ukazuje to, že zkušenosti z druhé světové války ukazují, že to byli právě lidé se zdravotním postižením nebo s psychosociálním postižením, kteří byli mezi prvními, kteří šli do plynových komor na kterých si tehdejší nacistický režim testoval masové vraždy. Kdo by se chtěl na tento eh, velice, eh, velice silný dokument podívat, je k dispozici eh, s anglickými titulky, může se obrátit na paní Totovou, sedí zde v prvním řadách, je to velice důrazné, výrazné svědectví. Na závěr bych chtěla říci, že hrozby minulosti, kdy se někteří považovali za méněcené, se nesmějí nikdy opakovat. Jsem přesvědčena, že společně se nám toto podaří. Děkuji. Köszönöm asszony. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo další eh, řečník eh, Dovile Judokajte z Litvy. Prosím. Děkuji mnohokrát za možnost zde na této velice důležité akci promluvit. V Litvě osoby s postižením čelí eh, legálním problémům, problémům s přístupností, ale i problémy eh, s přístupem, chtěli se účastnit politického života. Například v roce 2016 u nás proběhly parlamentní volby a 60% eh, hlasovacích míst nebylo přizpůsobeno osobám s postižením. Během volební kampaně volební materiály nebyly přizpůsobeny pro osoby s postižením. Například informace ve snadnočitelné formě nebyly dostatečně kvalitní. Nevidomé osoby neměly možnost hlasovat eh, nezávisle, možnost hlasovat doma nebyla v souladu jaksi, s eh, principy participace a inkluze. Osoby s psychosociálním postižením jsou diskriminovány, protože jsou pro, prohlašovány za nesvéprávné. Volební právo neumožňuje takovým osobám volit. V podstatě se z, z voličských seznamů ty osoby škrtají. A v podstatě e, osoby mohou být prohlášeny za právné v různých oblastech života. Což zahrnuje i oblast hlasování a jiného výkonu svých práv. Taková rozhodnutí se přijímají pouze na základě lékařských hledisek, což porušuje občanská práva těchto osob účastnice na politickém životě své země. Články 12 a 29 úmluvy zajišťují schodná práva pro všechny lidi a jejich rovnost před zákonem. To je potřeba zajistit. Chceme-li mít do budoucna jistotu, že i tyto osoby se budou účastnit našeho politického a společenského života. Naše společnost eh, musí svůj přístup zakládat na faktu, že tyto osoby, osoby s postižitím, mají nedělitelné právo účastnit se společenského a politického života. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo Belgické forum osob s postižením, konkrétně Julien Postil. Bonjour, je m'appelle Julien Postiu. Zdravím, jmenuji se Julien Postil a jsem předseda uh, Belgického uh, fóra pro osoby s postižením. Jsme skupinou uh, dospělých uh, s určitými duševními problémy a v rámci BNDF jsou skupiny osob, které eh, žijí s postižením a ehm, v naší skupině je důležité znát naše práva a znát naše povinnosti. Chci hovořit o volbách a sdělit vám mé vlastní zkušenosti. Poprvé, když jsem se účastnil, tak jsem nevěděl, jakého kandidáta vybrat. Takže jsem volil jako mý rodiče. Neměl jsem vlastní názor. Není eh, tak snadné se vyznat v těch předvolebních programech. A politici hovoří příliš rychle, často o tématech, kterým nerozumím. A mám také eh, přátele, kteří neumí číst ani psát a v předvolební eh, kampani se ztrácejí. Takže co by se dalo dělat? Například by se dali eh, převést eh, předvolební programy do snadno srozumitelné řeči, tak, aby to bylo skutečně pochopitelné pro všechny. Je dobré mít práva, pokud nám to umožní být zodpovědními občany ve společnosti, bylo by to ještě lepší. Kdybyste nám mohli pomoci, jsme vám k dispozici. Rádi odpovíme na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji, že jste mě vyslechli a přeji vám příjemný den. Köszönöm, kiváló. Děkuji vám mnohokrát. Díky také za dodržení řečnického času. Teď dostane slovo kolega europoslanec Luigi Morgano. Prosím. Děkuji mnohokrát. V první řadě chci poděkovat vám všem, kteří jste dnes zde v sále. Je velice důležité, že se zde setkáváme. Vidíme, že společně si můžeme vybudovat společnou cestu vpřed. V chartě základních práv Evropské unie vidíme, že evropské národy mezi sebou vytvářejí stále zblíženější unie a chtějí žít na základě společných hodnot, ať už jsou to moroty, hodnoty spirituální nebo morální. Jsou to hodnoty založené na nedělitelných právech, jako je svoboda, solidarita. Ale Unie je také založena na principech demokracie a principech právního státu. Lidé v samém středu těchto aktivit vytvořili evropské občanství a spolu s ním i prostor bezpečný a prostor svobodný. Ale to znamená, Nejen jak říká článek 24, že nesmí docházet k žádné diskriminaci. Unie musí zajistit, že tyto principy budou převedeny do konkrétních akcí, do akcí, do kroků, které umožní osobám s postižením, aby naplňovali v plné míře svá práva. Právo na vzdělávání, na svobodu pohybu, právo na e, svobodu názoru, vyjadřování, ale také právo volit. Toho lze dosáhnout jedině tak, že budeme navazovat například na e, tu strategii paní Stevens, strategii pro osoby s postižením, která byla minulý čtvrtek hlasována přímo zde v parlamentu. V ní parlament vyzývá komisi, aby e, zajistila všechny povinné e, aspekty přístupnosti veřejného prostoru, aby případně byly upraveny ty náležitosti, e, kde je to třeba. Například, jak říkal doktor Nardone dnes dopoledne, kdy šlo o integraci toho mezinárodního symbolu pro přístupnost s dodatečnými informacemi, tak aby se zohlednila veškerá variance postižení, protože každá osoba s postižením si vyžaduje zvláštní řešení. Děkuji, mnoho štěstí do další práce. Děkuji mnohokrát. Teď dostane slovo další skvělý kolega z EPP, Laura Komi. Děkuji mnohokrát. Přeji všem hezké dopoledne. Vy všichni jste pro nás příkladem. Dáváte nám sílu a každým dnem nám ukazujete, jak jste odvážní. Náš úkol je eliminovat všechny podoby diskriminace a všechny možné překážky. Každý den nacházíme eh, překážky pro náš každodenní život. Chci vás přivítat zde v parlamentu, protože my jsme zvoleni, abychom vás zastupovali. Je potřeba, abyste mohli uplatnit své právo, přijít do volební místnosti a hlasovat. Ačkoliv velice často jen to dostat se do volební místnosti může být problém. Od roku 2009 se setkávám s celou řadou z vás. Nejste pouze pasivní voličstvo, jste aktivní voliči a mohou se z vás stát i zástupci, i poslanci zde v institucích. Vím, že nemám mnoho prostoru pro delší projev. Chtěla jsem pouze říci, že doufám, že se vám dnešní akce líbí a že vás uspokojí, protože i právo na uspokojení je mezi právy, která máte. Doufám, že vy a vaše rodiny budete mít možnost dělat všechno to, co dělat chcete. Měli byste mít stejná práva jako všichni ostatní. Chci vám říci, nejste sami. My jsme političtí zástupci, ale naším úkolem je být vám na blízku. Proto vám chci všem poděkovat poděkovat všem těm, kteří se snažíme zůstat co nejblíže vašim potřebám. Děkuji vám mnohokrát, paní Komi. A svou eh, předsedající část tímto ukončuji. Teď dám eh, předsednické slovo panu Plurovi, ale ještě předtím bych vám chtěl říci, že máme společný osud, vy a já. a děkuji vám, že dodržujete řečnickou dobu daleko lépe než mnozí kolegové europoslanci při debatách zde v parlamentu, takže jste pro nás skvělým příkladem. Teď už tedy dávám slovo panu Plurovi. A děkuji vám za spolupráci. Děkuji, Adame. Teď dostane slovo Rudolf Volejník, eh, víceprezident České organizace SONS, tedy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Prosím, pane předsedo. Honorable members, ladies. Vážení kolegové, dámy a pánové, já jsem víceprezidentem organizace SONS, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých osob a to je organizace založená podle kritérií úmluvy OSN o právech osob s postižením. Ačkoliv eh, jsme byli zakládající organizací, nejsme členskou organizací Národní eh, rady pro osoby s postižením z důvodů, které přesahují rámec eh, této platformy. Proto mi dovolte stručně se vyjádřit ke dvěma otázkám, které řeší manifest EDF. Za prvé, při jakémkoliv hlasování budou mít nevědomí problémy s přístupností, dokud procedura bude spočívat pouze na tištěném slově. Jakmile tisk černého na bílém nahradíme elektronickými jedničkami a nulami, můžeme eh, ten obsah automaticky zobrazit v brailově písmě, písmu, velkým tiskem anebo i řečeným slovem. A tím pádem se ten obsah najednou stane přístupný i nevidomým. A poté mohou hlasovat v plném soukromí. Je to velice jednoduché. Druhá otázka se týká hlasování osob s postižením, které zatím mohly být vyloučeny z hlasovacího procesu. Aniž bychom chtěli omezovat jakákoliv jejich práva, měli bychom vážně zvážit, jak zabránit populistům v tom lepším případě, anebo extrémistům v horším případě, v tom, aby e, mezi nimi lovili své hlasy. Na závěr mi dovolte poděkovat Eh, europoslankyni Olze Sehnalové za to, že nás laskavě pozvala na tuto akci, tedy eh, na čtvrtý Evropský parlament osob s postižením. Děkuji. Thank you so much. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo Vera Bonvalo, z BIF z Portugalska. Bom dia, obrigado. Dobrý den. Díky za slovo. Jsem Vera Bonvalo. Zastupuji Evropské fórum osob s postižením a BIF. To jsou tedy osoby, které během celého života potřebují pomoc. To se může stát komukoli. Vážný mozkový úraz vás naprosto změní. Přestanete se soustředit, třeba se můžete začít nevhodně chovat a tak dále. Zcela vám to změní svět. Tyto osoby však musí cítit svobodu účastnice společenského života. Musíme žít ve světě, kde vzdělávání, doprava i zaměstnanost je přístupná u nás v Portugalsku osoby s vážným mozkovým postižením zůstávají doma, nemají svobodu komunikace, nemají eh, šanci aktivně žít eh, nebo volit. A přitom je rok 2017. V mých nejrůznějších rolích slýchám, že Evropa hovoří o hodnotách, právech a tak dále, ale ta práva musí eh, být k dispozici všem ať už je jejich postižení viditelné nebo neviditelné. Jedná se o nedostatek politické vůle, není to otázka peněz nebo prostředků obecně. Osoby e, v podobných situacích, třeba osoby e, neslyšící nebo nevidomé, musí být zohledněny. Naše práce musí zajistit, že postižení bude faktorem ve všech našich rozhodnutích. Všichni, kteří jsou zde, ale prosím zejména ti, kteří zde nejste, snažte se i nadále, prosím, ze všech sil, aby Evropa byla přístupná všem jejím občanům. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo Oswald Füller ze Self Advocacy Center z Rakouska. Prosím. Eh, dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Díky za pozvání do Evropského parlamentu. Vážení poslanci a poslankyně, eh, mé jméno je Oswald Föllera. Eh, Pracuji ve vídeňském eh, centru self-advocacy a je mi velkým potěšením, že s vámi mohu dnes hovořit. Naše centrum ve Vídni je nezávislé centrum, a to ten aspekt nezávislosti, to je velice důležité, když jsme nezávislí, nemusíme si dávat pozor na pusu. Můžeme předkládat všelijaké požadavky. Naše centrum je důležitým kontrakt, kontaktním bodem pro celou řadu organizací. Máme celou řadu dobrých příkladů toho, jak self-advocacy funguje. V rámci našeho vídeňského centra se zaměřujeme na to, aby osoby s poruchami vzdělávání byly zrovnoprávněné. Protože eh, práva těchto osob jsou velice důležitá, zejména v oblasti politické reprezentace což konec konců se zmiňuje v umluvě OSN. Já eh, pracuji na jaksi budování sociálních kontaktů eh, mezi různými osobami, protože jedině společně dosáhneme více výsledků. Kontakty se zástupci z jiných států eh, jsou také velice důležité. Naše dnešní zasedání proto může sloužit zejména k tomu, že se vzájemně poznáme a vzájemně se posílíme. Takovéto akce by měly probíhat častěji. Kromě toho potřebujeme více e, prostředků, abychom mohli, aby se mohlo účastnit více osob na těchto akcích. Mnoho osob e, s poruchami e, učení nemá příležitost se takovýchto akcí účastnit nebo na ně třeba jenom přijet. Proto je mi velkou ctí, že mohu být zde a už se těším na příští konferenci. Nic o nás bez nás, to je důležité. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní pan Branislav Mamojka ze Slovenské, Slovenské rady pro osoby s postižením. Vážené dámy a pánové, chci pohovořit o významu účinného dialogu mezi organizacemi zdravotně postižených a příslušnými orgány, jako je například tato sněmovna. Pro úspěšnou implementaci dohody pro osoby s postižením pro tvorbu příznivé legislativy, která je důležitá i pro přístupnost voleb, je tento dialog nesmírně důležitý. Chci poukázat na jeho význam u jednoho z významných opatření, a to je směrnice o přístupnosti webových služeb a mobilních aplikací. A to se týká i oblasti informovanosti a kompetentního rozhodování, které jsou důležité pro uplatnění volebního práva. Navzdory tomu se tato směrnice nevztahuje na webové stránky kandidátských politických stran ani samostatných politických kandidátů to je také problém studentů, neboť studenti soukromých škol, univerzit rovněž nemají přístup využít této směrnice. Navzdory tomu, že už dnes na těchto školách se bez Eh, intenzivní komunikace přes web vůbec nedá ani studovat. Takže jsou diskriminováni pak nejen jako studenti, ale také jako voliči. Chci se na vás obrátit, eh, poslanci, pánové, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, abyste využívali možnost dialogu s organizacemi z eh, zdravotně postižených, aby se předcházelo takovýmto diskriminačním opatřením v legislativě. Děkuji. Děkuji. A nyní Jan Filip Lebický, členem polského, eh, poslancem, eh, senátorem tedy polského senátu, eh, polského parlamentu. Prosím, pane senátore. Dámy a pánové, já jsem polským senátorem, jsem předsedou parlamentní skupiny pro osoby s postižením polského parlamentu. Chci jasně říci, že polští občané s postižením se účastní voleb. Existují volební um, místa, která jsou pro ně speciálně organizována. To jsme zavedli v roce 2015 například možnost hlasovat korespondenčně nebo hlasovat eh, pomocí zástupce nebo prostřednictvím brajlových adapterů pro osoby nevědomé. Také eh, počítáme se zavedením hlasování přes internet. Ale stávající vládní většina v Polsku předložila nový eh, návrh zákona, který uh, ruší tato řešení, jako například korespondenční hlasování, přestože už to zmínil pan Plora. Takové pomůcky pro uh, hlasování údajně mohou uh, být příležitostí k podvodům. Proti tomu chci protestovat. Obracím se na vás i na polskou vládu. Polští občané s postižením nejsou žádným, žádným ohrožením voleb. Pokud existuje nějaká možnost podvodu, tak ta je spíše ze strany stávající vládní většiny. Chci poděkovat svému příteli panu Plurovi za pozvání za možnost vás dnes oslovit, vás zástupce osob s postižením v Evropě. Děkuji vám za pozornost. Také vám děkuji, pane senátore. Opravdu jsem znepokojen, že tím, že přicházíme v Polsku o něco, co, co, se, co se ostatní snaží prosadit. Paní Kozlovská Hrajevič, eh, poslankyně Polského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, ctění hosté. Dovolte mi poděkovat organizátorům tohoto čtvrtého fóra eh, osob s postižením, které nám pomáhá stanovit výzvy do budoucna předtím, než dosáhneme plné sociální inkluze a rovného zacházení. Máme tu takový zlatý trojuhelník osob, kteří bojují za práva eh, osob s postižením, plura pan Koša, je to něco, co je zakotveno v evropské legislativě a v legislativě členských států, ale implementace zahrnuje i um, právo volit, přijímat rozhodnutí o tom, jak, um, so, jak, je, jak jsou naše země spravovány. Už mnohokrát bylo řečeno, že je důležité, aby legislativa nebyla jen na papíře, ale aby skutečně platila. Musíme odbourávat bariéry účasti ve volbách. Jsme v roce 2017, kde existují moderní technologie a odbourání těchto bariér je stále jednodušší a levnější. Není to už otázka peněz. V nedávných letech, v předchozím volebním období polského parlamentu, jsme napomohli účasti Eh, osob s postižením na všech úrovních. Nejde jenom o eh, ty adaptéry eh, na braille, ale a nebo hlasování pro pomocí zástupce nebo na dálku. Ale další věci. Nyní se do parlamentu dostaly další na, z návrhy na změnu a všechna tato usnadnění mohou zase zmizet. Doufám, že budeme hlasovat ve prospěch osob s postižením bez ohledu na politické přesvědčení, protože potřebujeme v této oblasti pokrok. Děkuji. Také děkuji, Agněško. A nyní je na řadě Tupilu Situdorel z Rumunské národní rady. S postižením, prosím, máte slovo. Dámy a pánové, ctění poslanci a poslankyně, jmenuje se Tudor Tupiluš a předsedám eh, asociaci nevědomých v Rumunsku a jsem rád, že eh, tady mohu zastupovat eh, naši organizaci. Chci také poděkovat a poblahopřát k uspořádání této události. Chci poděkovat paní paní Nurce Nikolaj, z naší rumunské delegace, bez níž bych tady nebyl. Sjednocená Evropa je snem, který se dnes naplňuje. Je to, je v ní velká síla a její obyvatelé jsou občané, kteří požívají rovných práv bez ohledu na to, kde žijí, bez ohledu na to, jestli žijí s postižením nebo bez něj. Všichni směřujeme ke civilizačnímu standardu, který nám má pomoci naplnit naše Eh, cíle, naše sny, náš osobní potenciál. A nemělo by to žádným eh, způsobem vylučovat účast osob s postižením na eh, veškerém občanském životě, politickém životě obzvlášť. Navrhujeme Evropskému parlamentu, aby přijal směrnici prostřednicím níž osoby s postižením budou moci využívat stejných volebních práv jako všechny národnostní menšiny. To znamená, že budou mít zástupce v eh, legislativním fóru ve sněmovně, někoho, kdo je bude hájit, kdo bude hájit jejich práva a kdo bude eh, sledovat jejich zájmy. A um, o statut eh, osob s postižením to je každopádně věc, která, kterou by nelze ignorovat. E, nyní s technologickým rozvojem možná nastal okamžik, kdy společnost může chápat imperativ změny, celkové změny přístupu, tak aby se transformovaly zvláštní potřeby spíše ve zvláštní výzvy. Věříme v jednotnou Evropu, Věříme v sílu osob s postižením. Je důležité valorizovat náš sociointegrativní potenciál. A e, tento, toto fórum vzniklo tedy pod tím heslem Nic o, e, o nás bez nás a to je heslo, které to skutečně dobře vystihuje. Thank you. Thank you so much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 Takže je velice důležité, aby byl zajištěn přístup k informacím V znakové řeči, v brailu, brailově písmě. A pro osoby neslyšící je největším problémem komunikace. Tito lidé potřebují tlumočníka, někoho, kdo eh, bude za ně komunikovat eh, prostřednictvím eh, komunikačního systému. Tito lidé potřebují um, určité služby, tak aby mohli hlasovat. Děkuji. Já rovněž děkuji, děkuji všem řečníkům. Děkuji za vaši angažovanost, za vaši účast, za vaše poselství. Děkuji také našim eh, posluchačům a divákům, děkuji všem tlumočníkům. Bez vaší eh, pomoci by tato diskuze, tato um, rozprava nebyla možná. A nyní má slovo předseda EDS, pan Veronika Stelis. Uh, ehm, Veronika Děkuji. A chci poděkovat panu Adamu Košovi, panu Plurovi a paní Pigo za skvělé předsedání první části našeho zasedání. Chci také poděkovat všem, kdo přispěl. kdo nám eh, dali tyto důležité informace, důležité poznatky rozšířili obzor eh, naší práce. Chci poděkovat za předložení manifestu k evropským volbám roku 2019. Nyní se, když se blíží závěr eh, tohoto, této části zasedání, a příležitosti přijetí manifesta vlastně můžeme začít kampaň a máme povinnost tuto kampaň eh, šířit ve všech koutech Evropy. Nyní bychom měli eh, přistoupit k formálnímu postupu přijetí tohoto manifestu. Vše, co jste řekli, bylo zaznamenáno a bude to také využito, poslouží to svému účelu. Jak říkám, eh, volební kampaň začíná nyní jako na našich zasedáních EDF, zasedání rady setáži. Je někdo proti tomu návrhu, tak jak byl předložen? V souladu s tím, jak byl dojednán v uplynulých týdnech? Někdo se zdržel? Pak mám za to, že jednomyslně je tento manifest schválen. Vezměte ho do rukou a učiňte z něj nástroj pro prosazení přístupnosti v celé Evropě. Ať se více osob s postižením stane poslanci Evropského parlamentu v roce 2019. Čísla, počty jsou na naší straně. Dokážeme to. Uh, so you might all European Thank you all colleagues. Děkuji vám, kolegové. Teď si zasloužíme pauzu na oběd. Ale prosím, dodržte čas. Za deset minut dvě, ať jsou všichni zpátky v sále dobrou chuť, příjemný oddech a uvidíme se všichni zde v sále za 10 minut Dvě.